Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten anfangen. Ich muss mich... Kolleginnen und Kollegen, začneme se svojí prací. Musím se omluvit za to, že zde není až tak velký počet našich členů, ale máme tady řadu posluchaček a posluchačů, kteří mají zájem o dnešní odpolední jednání, které doufám přinese své plody. A já pouze doufám, že některé z našich členek a některých z našich členů ještě dorazí. Můžeme tedy začít. Na pořadu jednání dnes odpoledne máme nařízení pro novou evropskou agentu, agendu pro kulturu. Náš výbor k tomto tématu vypracoval zprávu z vlastní iniciativy, která eh, souvisí s se sdělením komise eh, z na tohoto roku. A pan Gramatikas, který byl autorem zprávy, snad ještě dorazí a že se zapojí do našeho slyšení. Jde o to, abychom vypracovali dobrou zprávu k evropské kulturní agendě. Dovolte, abych bez odkladů představila naše hosty. Je to pan Ugo Bakela, spoluzakladatel a předseda Fitzgeraldovy nadace z Turína. Jehož um, vstup má velice explicitní název. Je to žádost o sledění ambicí a mm, adekvátních prostředků. Takže na to se velice těšíme. Také bych ráda srdečně přivítala paní Christine Merkelovou, která vede oddělení pro kulturu a působí na německé komisi UNESCO. Zabývá se tématem kulturních opatření v Evropě. A třetím hostem je paní Rosa Perez Monklusová, která pracuje Culture Action Europe zde v Bruselu a představí nám novou agendu pro kulturu z občansko-společenského hlediska. Ráda bych požádala všechny hosty, aby se ve svých výstupech omezili na 10 minut a po každé prezentaci bude krátká diskuse. a doufáme, že e, toto odpoledne přinese své plody. Takže jako první pan Ugo Bakela, vítejte na půdě Evropského parlamentu, prosím, máte slovo. Thank you for the invitation. Děkuji za pozvání. My tři jsme se již setkali předem a provedli jsme takovou zadnou konzultaci a pouze doufáme, že se nám podaří um, nějakým uceleným způsobem předat vám své informace. Já jsem se rozhodl soustředit eh, ve svém příspěvku na spíše metodologickou, metodologické aspekty, ale mm, nabídnu také určité mm, operativní a praktické návrhy. Jak vás asi nepřekvapí, tak i mne eh, děsí eh, trochu Eh, ta šířící se rétorika, která mnohdy přináší výsledky, které některak eh, neodpovídají očekáváním. Velice často a ve větší míře se děje následující. Eh, ti, kdo mají v rukou politická rozhodnutí, se zdá sedí na dvou židlích. Na jedné straně hovoří o ambicích a Eh, předkládají obecné vize a vytvářejí takový koncepční rámec pro činnost, aniž by tento rámec vycházel z nějakého um, politického rozhodování založeného na důkazech a výsledkem je mnohdy kontraproduktivní politika přijímání norem. No a na druhé straně se mnohdy sahá k eh, krátkodobé eh, politice, eh, která vede mnohdy k opatřením v jednotlivých odvětvích i částech odvětví. A dle mého názoru tyto dva velice odlišné přístupy pojí jedna věc. Nejdou hluboko do té složitosti Eh, současných změn v oblasti kultury, technologie a dalších oblastí. Jedná se především o kulturní činitele a eh, ty eh, hybné faktory, které přinášejí změny, ať už v kulturním odvětví nebo v hospodářství kdežto efektivní veřejná politika musí plně chápat rozsah, v něm se pohybuje. A pokud hovoříme o kultuře, tak jsou tady konkrétní způsoby vytváření eh, hmatatelných i nehmatatelných hodnot. Kultura obsahuje eh, velký soubor nejrůznějších oblastí a dnes se hovoří o kulturním kreativním sektoru jakožto o jednom velkém celku. A dle mého názoru je to dobrý nástroj pro to zasazovat se o tyto věci. Mnohdy to má dobrou odezvu v tisku, ale vzhledem k tomu, že kulturní sektor je velice rozmanitý a poskytuje celkovou, potřebuje velkovou, celkovou vizi a politiku, je zapotřebí, aby tady byla multidisciplinární politika spojená s velice dobře vyladěnými politikami, které budou spojovat nejrůznější produkční hm, řetězce, namísto toho, aby tady byly paralelní standardizované politiky. V současné době tento koncepční na, eh, rámec a ten soubor nástrojů nového digitálního hospodářství je mnohdy nabízen jako nová perspektiva pro růst kulturního a kreativního odvětví, což nepovažuji za dobrou myšlenku. A také zkušenosti eh, na různých místech v Evropě ve stále větší míře potvrzují můj názor. Důvod je prostý. velká většina kulturních organizací nelze, není charakterizováno eh, rostoucím, eh, rychlejším růstem a rozšiřováním trhu a nemůže některá k eh, těžit z inkubátorů, akcelerátorů ani finančních nástrojů, které fungují velice dobře Eh, ve světě nových eh, společností, ovšem nefungují v kulturní oblasti. Je to časově náročné, aby bylo možné rozšířit eh, činnost agentur tak, aby produkovali nové formy umění a aby rozvíjeli kulturní aktivity na svém příslušném území. Pokud se podíváme na nejzajímavější a opravdu inovativní činnosti v kulturních centrech, v kulturních institucích, tak eh, zjistíme, že nepochybně těží eh, z digitálních aplikací, ovšem nespolehají se výlučně na digitální revoluci. Není náhodou, že inkubátory eh, nefungují pro kulturní organizace, eh, fungují pro nově nastupující technologické firmy. Domnívám se, že tady je zapotřebí především budování kapacity na straně kulturních institucí. Některé studie to velice jasně ukazují. Kulturní instituce samozřejmě s výjimkami se potýkají s chybným vedením, s nedostatkem manažerských schopností, tak aby plně chápali dopady um, nastupujícího digitálního věku v oblasti kultury. Já jsem četl zprávu, která obsahovala velice kritickou analýzu, a to analýzu investic prováděných kulturními institucemi, které hojně investovaly do technologické výbavy, eh, které během dvou let zastaraly. A podle této zprávy bylo důvodem právě to, že příslušní pracovníci eh, měli eh, nedostatečné znalosti, byť byli na vedoucích postech v kulturních institucích. Proto se domnívám, že eh, abychom vytvořili ochranné prostředí pro nově nastupující eh, činitele v oblasti kultury, potřebujeme mm, průřezovou politiku, která by podporovala spolupráci a vytváření spojenectví mezi makropodniky a mikropodniky, což eh, zahrnuje samozřejmě i nové technologické společnosti a instituce a to v podobě vzájemné podpory a výměny, výměny dovedností. V Evropě najdeme několik programů, kde e, instituce jako knihovny a muzea namísto toho, aby se rozvíjeli na základě vlastních e, vědomostí, e, chtějí spíše znásobit možnosti a příležitosti, které plynou z digitální revoluce. A oni se, oni se rozhodli otevřít dveře pomocí rezidenčních programů na dobu měsíců, no, týdnu až měsíců, aby umožnili té nové generaci inovačních eh, společností se uplatnit. A výsledkem byla Eh, bylo navýšení eh, příležitostí v oblasti služeb a také zlepšení eh, černosti kultur, služeb poskytovaných kulturními institucemi. A zároveň tím byly také nabídnuty možnosti novým společnostem, aby konkurovali na globálním trhu a aby využívali evropského dědictví v rámci služeb, které poskytují. Dovolte, abych zmínil závěrem jeden z mm, pilotních projektů. Tyto projekty mohou přispět k tomu, aby se vytvářely vlajkové programy a zajišťovala systém, systémová změna. A je to doprovázeno vyhodnocováním a šířením výsledků informací o výsledcích a stanovováním přísných standardů na všech úrovních. To je první podmínka. Za druhé, je nám zapotřebí zavádět více kvalitativních indikátorů. Kvantitativní indikátory nestačí k tomu, abychom chápali dobře kvalitu a charakter inovací. Další podmínkou potom je posilovat výzkumné projekty sem patří eh, větší prostředky pro společná výzkumná centra, protože musíme generovat empirické údaje především v průřezových oblastech spolupráce. Musíme skutečně eh, ocenit eh, hodnotu a ten efekt, který spočívá v tom, že z toho kulturního sektoru se tyto výsledky dostávají i mimo něj abychom zajistili sociální soudržnost, musíme eh, chápat dobře, co tady eh, vlastně přináší změnu a co pouze podporuje ten standardní běžný obchodní model. Závěrem bych rád uvedl, že ještě další podmínkou, kterou vnímám jako opravdu podstatnou, a v tomto ohledu může parlament odvést hodně práce, eh, hovořím o podpoře spolupráce mezi jednotlivými službami protože máme velice dobrý příklad eh, z Evropského roku kulturního dědictví, eh, kde spolupráce mezi eh, generálním ředitelstvím pro kulturu a ostatními generálními ředitelstvími rozšířilo to pole příležitostí. Takováto spolupráce mezi ředitelstvími může být relevantní také pro vnitrostátní politiku. Může být příkladem na té úrovni EU. Děkuji, pane Bakela, za, za vaše vystoupení. A teď bych jako prvnímu udělila slovo našemu zpravodaji, panu Gramatika Kisavovi, a to maximálně na tři minuty. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η νέα ατζέντα πράγματι Děkuji vám, paní předsedající. Tato nová <clears throat> agenda prezentuje velké příležitosti. Mohli bychom konečně přijmout skutečně koordinovanou evropskou politiku. Tento návrh tedy přichází v klíčový okamžik. To proto, že letos je Evropský rok kulturního dědictví. Tento rok nám tedy připomíná, to, eh, ten nejsilnější, nejdůležitější směr pro evropské obyvatele, a to je směr kultury, to, co máme společného. Tak to my můžeme skutečně posílit eh, jednotu Evropy, když budeme zdůrazňovat kulturu, protože víte, že Evropa prožívá eh, různé napětí. Bohužel 36 to je hodně, osob se neúčastní žádné kulturní činnosti. Za posledních 12, eh, měsíců se ničeho takové nezúčastnili. To znamená, že pokud chceme eh, zlepšit tuto účast, tak musíme být eh, schopni nechat proniknout tvůrčímu průmyslu a umění do všech diaspor, do všech vrstev a částí společnosti. To je nezbytné a následně eh, musíme takovýto cíl doprovázet finančními prostředky a také samozřejmě patřičnými pravidly. Musíme se snažit o to, aby evropští umělci eh, nežili jen v nějakém eh, byrokratickém okruhu je zapotřebí, aby měli podporu pro svou tvorbu, pro svá díla. A proto já ve své zprávě navrhuji vytvoření eh, takové uživatelsky příhodné eh, platformy, která bude poskytovat příležitost nejen tedy pro umělce, ale také pro možné sponzory. Je důležité, abychom se zaměřili na některé konkrétní kulturní či umělecké eh, odvětví a oblasti podle mého různé iniciativy měly být začleněny do programu Kreativní Evropy a měla by tato část tedy našeho, naší činnosti být věnována eh, eh, kultuře. Eh, jen velice málo finančních prostředků se věnuje například klasické hudbě. Ale musíme všechny tyto ambice podporovat patřičnými finančními prostředky z rozpočtu, takže potřebujeme takovýto program pro kreativní Evropu. Bohužel, nehledě na úspěchy, tento program Kreativní Evropa je stále ještě podfinancován. Reprezentuje jen 0,15 rozpočtu, celkového rozpočtu. A jen třetina tedy z toho je věnována kultuře, zatímco návrh komise, který usiluje o navýšení Eh, financování pro eh, kreativní Evropu je dobrým krokem, nicméně nikoli dostatečným. Proto tedy ve své zprávě budu žádat o zdvojnásobení rozpočtu pro roce 2020 a také závazek členských států, aby alespoň procento příštího rozpočtu bylo věnováno kultuře. Na závěr bych chtěl ještě připomenout vnější rozměr této agendy. Kultura reprezentuje tu nejsilnější zbraně Evropy já bych chtěl poděkovat všem hostům, kteří mezi nás přišli za jejich významný příspěvek k této činnosti. Všechny významné prvky zde musí být obsaženy jak ve zprávě, tak v pozměňovacích návrzích. Děkuji. A budeme postupovat eh, podle metody ping-pong. A proto se vás chci zeptat, pane Bakela, jestli chcete krátce mm, reagovat na to, co tady teď zaznělo. Máte slovo? Wollten Sie kurz dazu was sagen, oder ist das okay? Můžeme to tak nechat být, anebo na to chcete reagovat? E, nechcete, dobře, takže se můžeme podívat na e, další řečníky a slovo má paní Helga Triple. Hmm. Děkuji, je to, myslím, výborná příležitost, že zde dnes máme toto slyšení, eh, protože zapotřebí se podívat na to, co opravdu má být v novém programu. Už jsme diskutovali o tom, že si přejeme mít jasnou viditelnost různých částí programu, médií, kultury, eh, Music Moves Europe. A mám-li uvést jeden příklad, tak minulý týden na Karlovarském festivalu se eh, říkalo, prosím, neříkejte tomu podprogram média, protože eh, to není vůbec sexy, to nepřitahuje. Hm, pokud chcete tam při, přitáhnout spoustu lidí a filmových tvůrců, takže potřebujeme mnohem lepší strategii pro komunikace, pokud eh, chceme hm, diskutovat s lidmi, s evropskými tvůrci a přitáhnout je. Potom potřebujeme tedy zcela zásadně navýšit rozpočet a to nás čeká strašná bitva s radou v tom případě. My víme, jak obtížné to bude, zejména s některými členskými státy. My nicméně naši většinou jako výbor jsme rozhodnuti do tohoto boje se dát. Podle mne eh, jde vždy o to, zda se nám podaří eh, osvětlit eh, náš program diverzity, ať už je to kulturní diverzita, náboženská diverzita, musíme je prosazovat a musíme proto také oslovovat různé lidi, vstupovat v interkulturální dialog, hovořit o vzdělávání. E, podle mne v celém, v celém tom srdci evropského projektu je diverzita, být sjednocení v té diverzitě, protože když se bude diskutovat jen o identitě, tak samozřejmě eh, identita, která je brná z levice a z pravice, eh, tak se může stát, že eh, budeme náš program hodně omezovat. Ale proto podle mne musíme diskutovat především s celým tímto odvětvím, komunikovat, abychom dosáhli úspěšného programu. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Děkuji. Pane Bakala, chcete se k tomu vyjádřit? Ehm, já si myslím, že to nechám eh, na kolegy, dám prostor kolegům a pak se vyjádřím ještě na konci. Silvia Koste. Já bych nechtěla diskutovat jen o kreativní Evropě, tam já jsem s protože to je nástroj, který by jakýmsi způsobem měl Eh, interpretovat tuto agendu, tak alespoň já se na to dívám a mm, postupuji tedy v tomto přístupu. Jsem velice ráda eh, tomu, co řekl pan Bakella před chvílí a to mm, nám také ukazuje, jakou máme zodpovědnost, protože my musíme správně zacílit musíme se vybavit následně taky. Máme totiž agendu pro evropskou kulturu, deset let po té první, takže my takto vytváříme možná i desetiletý rámec pro budoucnost a musíme se podívat na to, zda ty cíle jsou eh, koherentní, zda jsou také koherentně financovány a zda eh, jsou patřičně také zasaženy do kontextu. Zda tedy ty nástroje, Eh, mm, zda ty nástroje, které máme, jsou správně zacílené. Za prvé, možná bych slyšela eh, více o tom, že se nemáme zamilovat do té digitální techniky, že máme mít tedy finanční nástroje, které jsou užitečné pro digitální mm, firmy a tak dále, a to je případné řešení pro malé i úplně nejmenší podniky, ale často i združení nebo nevládní organizace, které si přejí růst a chtějí vytvářet produkty, služby, které jsou zaměřené i na kulturní dědictví. Pokud jste viděli program Kreativní eh, Evropa a pokud jste viděli ty politiky, které máme, otázku malých podniků, mezinárodní kulturní spolupráce, strategie týkající se kompetencí. Jak si myslíte, že bychom měli tedy nastavit priority? Máme nějak nastavit jinak? Já si myslím, že bychom především měli investovat do lidí, do osob, protože to jsou skuteční inovátoři. Takže bychom měli se zaměřit spíš na inovátory, než na inovace, což je abstraktum. A měli bychom také uvažovat o tom, jak tedy prosazovat ty, ty huby, ty, ty centra eh, kompetencí. Děkuji. Bitte. Eh, sì, posso, mi, mi sposto Dobře, tak já taky budu odpovídat italsky. Já si myslím, že v samém jádru věci musí být vždy osoby. A musí se nám podařit přinést skutečnou, reálnou inovaci, nejen nějaký program nebo nový typ aplikace, ale skutečnou technologickou, sociální, kulturní inovaci a to do e, srdce kulturních institucí. Nemělo by to vypadat tak, že v budoucnosti produkce, distribuce a přístup ke kultuře bude prostě svěřen nějakým procesům, Eh, které tedy mohou mít vynikající výsledky, ale budou probíhat mimo zakladající historickou tradiční eh, strukturu eh, kulturních institucí. Protože jinak se může stát, že tedy instituce si půjdou svou cestou s většími či menšími schopnostmi pochytit inovaci a, a produkovat ji, ale skutečná produkce se bude ohrávat minimálně. Takže já v tom vidím i mm, možná generační eh, riziko, eh, takový zlom mezi generacemi. Pokud se nám nepodaří se dostat na eh, samozřejmě globální trh, ale hlavně evropský trh, takže eh, budeme schopni mít udržitelný tento trh eh, i pro mikropodniky, pro desítky tisíc lidí na volné noze, které čili tyto osoby podnikají v umění. Například takový startup, protože já jsem Eh, pracoval eh, s kulturními startupy, tak eh, takovýto lidé raději, pokud nám to tady nepůjde s kulturou, se dají raději na, na, na chemii nebo, nebo budou investovat do farmacie. A je zjevné, že pokud chceme mít nějaký hub pro nějaký centrum, nějaké centrum pro přístup k muzeu, tak je jasné, že z toho nebude desetkrát vyšší zisk. Eh, za investici v třech letech, jako to je například v technologickém sektoru. Děkuji. A tím se dostáváme k našemu druhému hostovi, paní Christine Merkel. Eh, je to mm, ředitelka oddělení pro kulturu eh, a ehm, to v, Němec, v rámci Německé komise UNESCO v Kolíně. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já také budu hovořit eh, anglicky. My jsme velmi pečlivě přeskoumali sdělení komise eh, a také pracovní eh, dokument, kde je mnoho empirických prvků a jak tady již zaznělo, je to opravdu teď strategicky důležitý okamžik, abychom tedy se drželi tohoto přístupu a připravili si všechna tato opatření. Máme tady ten článek 167, e, který hovoří o tom, proč to děláme. Tady jde e, o respekt vůči kulturám a podporu e, kulturní rozmanitosti a pak tady zajímavými lety je 2030 nebo 2050. A my bychom v tomto smyslu Eh, chtěli eh, si eh, víc našich zkušeností té komise UNESCO v Německu, ale také z té strategie, kterou přispíváme a Jde o to, jaké politiky jsou zapotřebí, abychom podpořili rozmanitost v rámci kulturního vyjadřování. A na agendě máme čtyři důležité komponenty a bylo zajímavé, že bylo rozhodnuto, že se začne kulturním zapojením a vnímáním kultury, jakou roli hraje kultura v tuto chvíli v rámci evropského projektu. Potom druhá věc. Ehm, tam se také zamyslíme nad tímto rokem evropského, evropské kultury a potom je tam také komponenta mobility, eh, která eh, je v té agendě také propojená s dalšími věcmi a pak je tam ten pojem evropského kulturního prostoru a, a eh, je tam otázka podmítek, které by to vše mohly podpořit. Je velmi zajímavé, že na základě dat Eurobarometru a dalších údajů, které tady již byly zmíněny, se hovořilo o kulturním zapojení. Tady je 66 těch, kteří se účastní, anebo na ty, kteří se neúčastní. A když se podíváme na zprávu UNESCO z roku 2016 o eh, novém ovlivňování kulturních politik. Tam si myslím, že to je dobrý základ, abychom si položili otázku, jaká vlastně je současná situace. Tam jsou určité indikátory, ty jsou samozřejmě působivé, ale my si myslíme, že bychom měli eh, zvážit tři různé dimenze. Ehm, jsou různé kulturní praktiky, ehm, můžete se podívat eh, na současné vyjádření umělecké Eh, nebo u nás máme 20 milionů různých svazů, kteří, nebo združení, eh, kde probíhá tato samoorganizace. A další věc, kl- eh, sledujeme klasické kulturní prostory, to, jak se rozvíjejí, stávají se, stávají se hybridními místy, kde se spojují média, kulturní zdroje, třeba knihovny, kde mají takovou návštěvnost jako třeba stadiony při fotbalových zápasech a to jsou data, která vyplývají ze zprávy 2018 UNESCO. A když se tam tázali na nejdůležitější aktivitou v oblasti kultury, tak bylo řečeno poslouchat rádio, dívat se na televizi, anebo my, my samozřejmě víme, že mladí lidé, děti se velmi eh, často eh, dívají na videa, sledují tento typ eh, médií. Takže tady máme takový propojený systém a já bych řekla, že takový první závěr by tady byl, že ano, digitální kontext je tím, co v tuto chvíli mění vše a e, inovace, které jsou inspirované kulturou, to je něco, co je velmi důležité v této agendě. Takže bychom si přáli, kdyby se parlament tomu věnoval a samozřejmě spravedlivé odměňování umělců a, a kreativců v tomto kontextu je důležité. Pokud si přejeme, aby um, za deset let um, stále tady, tady mohly fungovat. A eh, měli bychom samozřejmě také eh, proskoumat ten pojem eh, kulturní zapojení nebo angažovanost a nezmi, ne, neřešit pouze ty tři ekosystémy, které jsou tam zmíněny, ale potom také diverzita médií a kulturního vyjádření. Druhá věc, a tady to Eh, projdu rychleji. O dynamice kulturního dědictví se tady již mluvilo. A my vnímáme, eh, eh, že se hovořilo o nehmatatelných kulturních statků, statcích, tedy lidé z těchto oblastí na to reagovali a je tady takové moderní vnímání té rozmanitosti a, a byl tady takový apel, že bychom měli být ambicioznější, pokud jde o kulturní dědictví a co to vlastně zahrnuje. Protože existují nejrůznější způsoby e, kulturní tvorby. Ehm, je tam ovšem velmi často i aspekt mobility v té kultuře a to by nám pomohlo posunout před evropský projekt, ale i se propojit s dalšími částmi ve světě, eh, protože eh, toto je opravdu velmi mnohotvárné, jsou to věci, které mění historii a bude to i v budoucnosti. Já si myslím, že by tedy bylo moudré, kdybychom eh, se do tohoto hluboce ponořili. A je tady, myslím si, Eh, velké propojení mezi tím, co děláme interně a co se děje v rámci mezinárodních vztahů Evropské unie na tomto poli. Tyto věci spolu totiž úzce eh, souvisí. A potom eh, mobilita. Ano, mobilita je důležitá, je to strategická podmínka pro podporu kulturní rozmanitosti, společné tvorby a také všechny ty prvky v tom návrhu jsou užitečné, zejména pokud jde o ty praktické aspekty, jak třeba spolupracovat mezi eh, ministerstvy, eh, ministerstvo sociálních věcí, kultury a tak dále, prostě napříč eh, spolupracovat. A to je vítaná aktivita. Vítali bychom iniciativu Evropského parlamentu a um, prosím, mějme na paměti, že tady máme eh, široce pojatý politický závazek členských států. Eh, Evropská unie tady má eh, všechny spojovat a pokud jde o úmluvu UNESCO, o, o rozmanitost kulturního vyjádření. Tam jde o to, aby, byl, š, š, aby se podpořila mobilita a, a propojenost mezi různými projevy kultury, eh, rozmanitost. My se těšíme na rozvoj nových podnětů. Je to velmi pozbudivé, ale je třeba to také vyjasnit. Eh, nevíme, jestli to bude možné financovat z Erasmu Plus nebo Erasmu pro kulturu, podle toho, jak se to bude eh, nakonec jmenovat. A poslední věc, pojem Evropský kulturní prostor, to je velmi užitečný pojem. Tady jde o hm, tedy propojení Evropy. My máme velmi dobré zkušenosti, pokud to vzájemné učení a, a tady jsou eh, mezinárodní eh, programy jako Med Culture. Máme to i na úrovni měst. Tam jsme zaznamenali velmi pozitivní zkušenosti a tady je dobré se zmobilizovat a překlenout některé ty zdánlivé dichotomie, které tady existují. A ano, a, a ty modály, ty podmínky jsou důležité a tady by to mělo být samozřejmě vše vedeno takovou lehkou rukou, aby to nebylo příliš byrokratické a technicky složité. Takže máme e, posílit možnost učit se ehm, pro tu budoucí generaci, která možná přinese změnu v Evropě, nebo ji přinést má. Takže, abych to shrnula, ano, ten návrh té nové e, evropské agendy pro kulturu, to je velmi dobře načasované, velmi potřebné. Ehm, je třeba změnit ty ehm, politické ekosystémy, je třeba tady eh, propojit ty relevantní Eh, prvky, aspekty a interní i externí eh, aspekty také. Musíme vnímat jako provázané, jako součást jednoho celku. Je tady mnoho očekávání v tom směru eh, na, Evropu i mm, ve světě. A pak jsou tady takové organizace, jako je UNESCO a další. A v tuto chvíli probíhá obrovská transformace hluboká a my budeme doufat, že se nám podaří eh, vytvořit tu nejlepší kombinaci eh, možného v rámci toho digitálního kontextu. To je samozřejmě velká výzva dneška a eh, já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše komentáře. Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát také za vaše vyhodnocení. Zatím se nikdo nehlásí, tak dovolte, abych položil otázku já. V Německu spolková rada, čili zastoupení spolkových zemí, vydalo stanovisko ke kulturní agendě, které není některá eh, pozitivní. Budu citovat jeden bod, kde se domnívám, že spolková rada udeřila hřebíček na hlavičku a rada bych se ptala, Eh, na váš názor. Spolková rada uvádí, že litujeme toho, že eh, směřování evropské kulturní politiky ve souvislosti s kulturní agendou eh, je, by mělo být podřízeno faktum, aspektům užitečnosti. Je potřeba podporovat kulturní nabídku a vytvořit rámec a v návrhu komise se tohoto nedočkáváme. Jsou tady kritizovány strategické cíle a spolková rada odmítá, že dosavadní cíl podpory kulturní rozmanitosti a dialogu je nahrazován výrazem kulturní rozměr pardon, sociální rozměr kultury, eh, přičemž eh, návrh eh, komise zde je pouze takovým podružným příspěvkem. A hovoří se tady o tom, že kultura je určitým zdrojem. Jsou to velice silná slova, která úplně nesouvisí s tím, co tvrdí spolkové země. Ruce pryč od kultury, je to naše kompetence. My si samozřejmě přejeme, abych bychom se vydali jiným směrem. Takže se ptám, jestli tento názor sdílíte, nebo zda se spolková rada mílí. Děkuji za tuto otázku. Já jsem eh, tuto zprávu četla velice pozorně a myslím si, že spolková rada eh, má do jisté míry pravdu, protože v tom pracovním dokumentu komise eh, jsme se dočetli, že 82% z, konzultace, eh, zúčastněných v konzultace tvrdí, že toto je právě dalším cílem, ale pokud se to neřekne nahlas a zetelně, tak to musíme udělat my. Podpora kulturní rozmanitosti a dialogu o rozdílech, to je to, to, je to jádro. To je ta podstata. A zde bych ráda podnítila k tomu, aby to parlament ještě eh, ověřil. Jestli se to bude eh, pojmenovat jako transverzální rozměr, možná tady ale také dochází k nedrozumění v souvislosti s tím výrazem užitečnost. Já jsem to sdělení nepochopila takto. Já se naopak myslím, že eh, tady se akcentuje ten občanský aspekt mnohem více než před deseti lety. Nyní máme v Evropě situace, která je nová a plná výzev. Každopádně děkuji velice za tu otázku. Určitě by bylo zajímavé, pokud byste se na to podívali i v rámci přípravy své zprávy. Eh, cultural resource je běžný anglický termín, ale neznamená to, že to je utilitární pohled eh, na, na věc. Eh, je to takový způsob, jak eh, učinit ty projekty atraktivní. Zajímavé na tom stanovisku spolkové rady je to, že tam potvrzuje tedy to, že kulturní mobilita je tou správnou věcí, kterou nyní podporujeme kulturní činitelé i sami umělci, ale například e, ti, kdo mají odpovědnost ve městech a regionech, by e, měli e, úzce spolupracovat. Myslím si, že toto je správný, správný postoj a bylo by potřeba jej zájemně posilovat. Děkuji, paní Trupel. To, co teď říkala paní Merkelová, mě velice zaujalo, je to důležité. Jde především o mobilitu a o to, jak budeme zacházet s rozmanitostí. Myslím si, že i v té politické batě na půdě Evropské unie je to jeden z rozhodujících eh, momentů. Jde o zachování eh, liberální demokracie a to musíme zdůraznit. Eh, ten druhý se mi nemusí líbit, ale musím být schopná říci, on má prostě jiné, jiné mínění, které však nemůže prosazovat násilně. Ve společnosti jsou eh, lidé většinou jiní než já, ale eh, můžeme se navzájem obohacovat. Pokud lidé budou spolupracovat i s těmi, kteří mm, smýšlejí jinak, tak to bude dobrá spolupráce. Já nabývám dojmu, že v tomto okamžiku tento duch nejenom v Evropě, ale eh, v jiných oblastech je trochu potlačován. My žijeme v rámci kulturní rozmanitosti a myslím si, i v souvislosti s tím stanoviskem Spolkové rady, že nyní je právě nutné zdůraznit, že právě to, co jsem teď řekl, chceme. Samozřejmě by se mohlo říct, že eh, ten ehm, text by bylo možné zlepšit, eh, že ten návrh komise není úplně reální, ale ehm, když předseda před dvěma lety měl tu rozsáhlou řeč eh, k mm, situaci v Evropě, tak eh, nazval eh, umělce eh, těmi, kteří vysoce přispívají k rozvoji Evropy. Máme tady celý ten kulturní řetězec a na začátku jsou ti kreativní lidé a ty musíme chránit. Protože i ten kreativní průmysl, což je něco jiného než ta vlastní kulturní politika, zaměstnává více lidí než v, chem, než v chemickém či automobilovém průmyslu a Eh, mladí lidé nesmí nabývat dojmu, že dělají něco nesprávného, pokud eh, by se chtěli věnovat třeba hudby. A proto si myslím, že eh, Krista Merklová to plnila dobře. Nejde o ta chybná kritéria toho, co to je užitečnost, utilitarita. To v tom stanovisku komise nenajdeme. Jedná se tam o aktivizaci kulturních zdrojů, které můžeme vnímat jako pozitivní potenciál. Je to právě to, co Evropa pro svůj vývoj potřebuje. A jde o podílení se na kulturních činnostech, o dialog i s těmi, kdo jsou jinými. A teď jde tady o ten výraz resource, čili zdroj. E, připomíná to vždycky něco z ekonomiky, ale je to samo sobě dobrá věc. Jde o to, aby se e, kultura e, dokázala vymezit vůči nedemokratickým tendencím. Kulturu samozřejmě lze zneužít. Známe ty kultury, které mají ten nacionalistický náboj. Příklady najdeme v Evropě i mimo, ale nám jde o demokratické porozemí na, na úrovni kultury a sem samozřejmě ten výraz resos patří právem. Děkuji pěkně. Paní Merklova, chcete se k tomu vyjádřit? Äh, Jenom stručně, ono je to zajímavé, když se podíváte na ten eurobarometr, tak je to až překvapivé, že eh, tam je mnohem optimističtější a jasnější podpora pro evropský projekt. Tam se hovoří o těch mocných vazbách mezi evropskými občany a ta špičková trojka, to je kultura, historie a hodnoty je ta eh, hlavní trojka a program Memory of the World, program UNESCO, kde se rozvinula velmi evropská spolupráce. To je něco, co bych ráda zdůraznila. Tam přes ty pilotní projekty eh, se vytváří taková komunita a tyto tři mentální svobody jsou proto velmi důležité. Vědecká svoboda, svoboda médií, svoboda v oblasti umění, umělecká svoboda, to je to, je to co mm, dělá společnost produktivní a dynamickou, takže to je věc tedy také tedy té, v té, tady v té zprávě, ale je to i v té vaší zprávě Evropského parlamentu. Silvia Kosta. Toto je důležitý dialog, pomáhá nám pochopit. Řekla jsem tedy, že je důležitý, protože nám pomáhá lépe se zaměřit na aspekty, které mohou zůstávat trochu stranou, ale je důležité je postavit do centra. Tak teď jsem chtěla říct, že je možné, že ty tři cíle, ten sociální, možná tolik nezdůrazňuje to, co je implicitně řečeno. Na to se pak musíme podívat konkrétně. Kulturní dědictví v Evropě, to jsou tři slova. Sdílené zdroje, hodnoty, které posilují, a společná historie. Je jasné, že toto nesmí zůstávat příliš v pozadí a my musíme využít této příležitosti a posílit tedy eh, zájem a musíme tedy posílit kreativitu, svobodu uměleckého vyjadřování. Já e, vždy mám velký zájem o toto téma, ale možná by to mělo být explicitnější, než jak to je v tom textu. Potom je zajímavý vztah mezi vnitřními a vnějšími vztahy. E, můžete nám, prosím, to osvětlit trochu více, protože já jsem se zabývala evropskou kulturní e, diplomací. A myslím, že je správné, aby tyto prvky, interkulturní dialog a jeho prvky, a nejen tedy jako, jako export kultury, ale také schopnost být kulturními aktéry ve světě, je samo o sobě důležitým úkolem. Takže vzda k tomu něco máte jako UNESCO, protože máte obrovské know-how. Yeah. Děkuji, Silvie. Slovo má paní Merkel. Hmm. Já se vrátím zase do angličtiny. Jde opravdu o to, že otevření národních trhů a možnosti produkce je v našem nejlepším zájmu, protože to obohacuje naše státy, naši sociální nabídku a tak jako tak se to stává realitou. Před deseti lety eh, se tato agenda odsla v globalizovaném kontextu. A když se podíváme na umělecké pole, vidíme velice jasně, že dochází eh, k této činnosti eh, z dola nahoru v rámci profesionální umělecké komunity. My jsme to zažili v tříletém eh, programu, kdy jsme usilovali o eh, spolupráci tedy v eh, umělecké oblasti se, se středomorskou oblastí, tak jsme viděli, že způsob, jakým se postupuje, je mnohem bližší, pokud tedy ostříhnete tu, tu otázku vnitřních či vnějších e, vztahů. A v tomto smyslu otázka mobility a e, politických ambicí všech členských států Evropské unie zaměřena e, vyrovnání tohoto hracího pole je velice zajímavá věc. Já si myslím, že to proveditelné je, že můžeme usilovat o spravedlivější pojem kultury. Je to opravdu velice snadno proveditelné v mnoha oblastech, jako například v hudbě. A vidím tam, spatřuji tam mnoho užitečných prvků, jak v pracovním dokumentu, tak v celé agendě, které ukazují, že když se, poskytuje, když se postupuje eh, mezi profesionály, takzvaně peer-to-peer, tak je možné zabývat se konkrétními detaily a eh, ano, UNESCO o tom také e, již má e, tedy své poznatky. E, evropští profesionálové mají každopádně dvakrát víc příležitosti než lidé s jiným pasem. Děkuji. A předtím, než se dostaneme k poslednímu hostovi, ještě Julie Ward. Já si myslím, že je velice zajímavé takto diskutovat o tom, co je explicitní, co je implicitní. A ráda bych věděla, co si naši panelisté myslí o tom, že tisk a média, jejich svoboda, eh, jak zapadají do kulturní agendy, protože si myslím, že to je závažné vypuštění, eh, k němuž došlo. Je eh, zapotřebí podporovat demokracii a vidět, jak se využívají tyto prostředky, protože pak lépe pochopíme situaci, v níž se nyní ocitáme. Musíme tedy být explicitní v tom, že podporujeme eh, svobodu médií a tisku a mělo by to být v této agendě. Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji. Paní Merkel. Také jsem si to uvědomila ale neznám konkrétně detaily, protože když to srovnáte s globální zprávou o vytváření politik, kde se zabýváme základními svobodami plus uměleckými svobodami, což jsou otázky médií, svobody médií a genderové otázky, tak je pravda, že v tomto dynamickém kulturním sektoru by se to dalo zvážit. Ano, my jsme se na to dívali tak, že ty tři svobody se navzájem propojují eh, umělecká, médií. A šlo o to, aby eh, mediální eh, sektor měl také tuto příležitost v kulturním sektoru je to tedy důležité, aby došlo k propojení těchto jednotlivých oblastí, aby tento ekosystém byl viditelně popsán, abychom o tom uvažovali a správně definovali. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Děkuji. Teď jsem na řadě já, tedy jsem již zvědavá na občanskou eh, perspektivu té nové agendy. A eh, teď tady máme paní eh, Rosu Perez Monclu. Děkuji za toto pozvání. Jsem ráda, že se mohu účastnit tohoto důležitého slyšení o agentě pro kulturu. My jsme pracovali na budoucnost eh, evropské politiky již asi rok a půl. Měla jsem prezentaci ehm, a ehm, my jsme se snažili, aby kultura se stala jádrem politické diskuze a co to znamená v praxi. Chceme spolupracovat s našimi partnery, občany, tvůrci politik, experty. Chceme znát jejich názor na budoucnost evropské e, kulturní politiky. A já bych dnes chtěla hovořit o hodnocení, e, jakým způsobem e, vlastně toto vychází z tohoto veřejného procesu. A tady máme e, síť sítí a asi polovina našich členů, se, to jsou e, evropské sítě, národní sítě ze všech e, možných kulturních pododvětví, muzea, taneční záležitosti, různé organizace, nadace, jednotlivé členové a my chceme mít široce pojaté vnívání společné problematiky. chcem, a to tedy se zaměřením na budoucnost. Také jsme komunitou a součástí evropského kulturního prostoru. Tento prostor je někdy obtížně uchopitelný. Vypadá to asi tak, jako je vidět na tomto slajdu. Toto je takové digitální eh, stvárnění toho propojení různých partnerů a aktérů. A velmi často se nám říká, že není snadné vyslovi, vyjádřit dopad eh, kult, politiky v oblasti kultury na evropské úrovni. A obrázky jsou mocnější než slova. A zde vidíme takový krásný eh, ekosystém nejrůznějších vazeb, propojení a vztahů. Tady vidíme, že myšlenky různě cirkulují, vytváří se spolupráce, různí partneři a je umožněna společná akce. Dnes bychom měli vyzdvihnout, eh, že mm, to vše je díky kulturní evropské politice. Je to komplexní evropský model, se rozhodl podporovat rozmanitost Hm, kdybychom měli eh, jednoduchý průmyslový přístup, tak bychom měli tři opatření a tak dále. A ten obrázek by byl mnohem prostší, ale toto je agenda pro kulturu a, a proto je to vše tak důležité, stejně jako ta dnešní diskuze. Ta politika vlastně umožnila tvorbu toho evropského kulturního prostoru a teď musíme zajistit, aby tomu tak bylo i nadále. Uh, Tady jde o budoucnost kulturní politiky. Komise tady zahájila svůj proces o um, kultuře v Evropě, tady o budoucnosti a tam chyběla kultura a nám vadilo, že tam nebyla kultura a za ro- rok později už tam byla velmi důle- na důležitém místě. My jsme provedli velmi široce pojaté konzultace, jednu z co největších konzultací eh, o tom, co kultura může nabídnout pro budoucnost Evropy a jak by se měly budoucí eh, kulturní politiky v Evropě rozvíjet. Měli jsme tady osm eh, kulturních hubů v osmi různých zemích. Kdokoliv, kdo se chtěl zapojit, mohl. Chtěli jsme na workshopech diskutovat v různých um, procesech o těchto věcech a z těchto diskuzí vlastně vyplynuly eh, principy, šest principů, které jsme potom dali na digitální platformu a diskutovali jsme o tom nově ještě s dalšími asi pětisty lidmi. A těchto šest principů tvoří takový základ našeho pozičního dokumentu k agendě o, o kultuře. To jsme opět konzultovali s našimi členy a, a když komise zveřejnila agendu pro kulturu, tak jsme s nimi diskutovali o této agendě znova. A z těchto tří konzultací potom si myslím, můžeme zdravě posoudit agendu pro kulturu na základě těch šest principů. Eh, jednak potřebujeme vyvážený a otevřený přístup ke kultuře, eh, protože jinak bychom eh, tady nevyš, eh, jak se chybějící pojítko eh, s eh, různým důležitým prvkům. Takže dosáhnout vyváženého přístupu, to je velmi delikátní úkol a umění, ale je to důležité. Je pravda, že ekonomický pilíř dominuje, i když jsou tady i některé ekonomické úvahy, například spravedlivé odměňování umělců, to je velmi důležité pro vytvoření toho eh, kreativního ekosystému. A v kontrastu k tomu tady vidíme začlenění vzdělání. Tady, tady v té oblasti ten ekonomický pilíř považujeme za eh, rizikový, protože eh, tady vzdělávání Eh, je důležité. Mělo by to být eh, průřezové, ale místo toho jsou tady eh, transverzální proudy, které se zaměřují na, dědictví a tady bychom rádi zareagovali na to, co tady zaznělo před chvílí. Máme tady Evropský rok kulturního dědictví a ten ukázal, že je velmi důležité být velmi explicitní, tak abychom to dědictví, eh, třeba i životní, eh, tedy zapojili při práci s komunitami. Potřebujeme vyváženost mezi eh, tvrdou a měkkou v uvozovkách infrastrukturou. Pokud jde o sektory a sektorální přístup, Tady bych navázala na to, co říkal pan a V našich konzultacích jsme viděli eh, různé eh, přístupy napříč různými eh, sektory a to propojení s dalšími politikami. Tyto průřezové věci, propojovací, proto propojování to je stále důležitější a spravedlivé a rovné nakládání se všemi odvětvími kultury je velmi důležité pro zajištění rozmanitosti kultury v Evropě. To je takový ten krásný obrázek, který jsme viděli před chvílí. Dále občanská společnost, z ní vyplývá kulturní rozměr politických a sociálních eh, proměn, také v souvislosti s migrací, my jsme tady už diskutovali o té dichotomii mezi kulturní rozmanitostí, interkulturním dialogem a novým přístupem ke kulturním eh, dovednostem a sociální inkluzi. Já si myslím, že je zřejmé, že je potřeba tyto přístupy kombinovat a víme, že ti, eh, kteří se zabývají kulturou eh, a uměním, Mm, mají lepší zdraví a cítí se lépe. Takže z tohoto holistického pohledu nebo pohlížet na to takto holisticky by mohlo vést k pozitivnímu vývoji. Potom mobilita. Tady už něco bylo řečeno. I v oblasti kultury je to tedy vítáno a my bychom chtěli, aby výbor byl ambiciózní, pokud jde o působnost, tedy zahrnout všechny kulturní pracovníky, samozřejmě umělce, organizace a také je třeba být ambiciozní, pokud jde o finanční podporu této iniciativy. Třetí bod. Když jsme vedli ty konzultace, tak Jedna věc, eh, která byla všudy přítomná, je eh, důležitost svobody kulturního vyjádření eh, v Evropě. Tam jsme si mysleli, že na ty problémy naražíme pouze jinde než u nás a zapomněli jsme jednat a Eh, nepodpořili jsme eh, školení eh, kulturních institucí a umělců, aby věděli o svých právech, aby věděli, jak reagovat v případě, že dojde tak nějakým střetům. Musíme monitorovat porušování svobody vyjádření tady spolupráce s agenturou pro základní práva. Musíme pomáhat eh, umělcům, kterým něco takového hrozí a eh, musíme citlivě reagovat na ty případy, kde dochází k uzavírání uměleckých prostorů eh, a to se týká i třeba výzkumu v této oblasti a tak dále. Jsme velmi potěšeni, že vzdělávání se eh, dostává na kulturní agendu a tady opravdu potřebujeme takové paradigma, které by eh, vzdělávání s kulturou eh, propojilo a zapojilo i umělecký výzkum. Musíme posílit dialog s občanskou společností a propojení s externím rozměrem Nemůžeme být vnímáni jako někdo, kdo káže pouze o evropských hodnotách bez upřímného dialogu. A další velmi důležitá věc, um, schromažďování dat. V době digitální změny dochází k tomu, že internetové platformy uh, Eh, hrají roli právě eh, i v kultuře, i když tady je to jaksi zahaleno eh, určitou temnotou. Tady potřebujeme agregovaná data, ale ne osobní data a to je velmi důležité do těch budoucích let si toto uvědomovat. Potom potřebujeme ambiciozní agendu, k tomu potřebujeme ale i ambiciozní finanční eh, prostředky. Je tady žádost dvojnásobit částky pro kulturu, pro kreativní Evropu. Jedno procento z každé politické oblasti eh, tedy žádáme, pokud chceme brát vážně všechny tyto akce ve všech oblastech. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für... Děkuji mnohokrát i za tento příspěvek do naší diskuse. Rozležím se Prosím, paní Kosta. Bude to opravdu stručné, jenom jsem chtěla říct, že jsem velice ocenila vaši prezentaci, eh, znám vás po léta, znám vaši práci a vím, že jste provedli řadu konzultací a dokonce je znám velice dobře. Myslím, že tu jsou některé důležité věci, které můžeme společně podepsat. To si myslím, že to je na větší, silnější přítomnost kreativního rozměru. To si myslím, že musí být jasně vyjádřeno. Také souhlasím ohledně vzdělávání, eh, školství a formace. Eh, a také eh, co se týče logiky. A také se vrátím k tomu, co už jste řekla, ale zmínil to i pan Bakella. My očekáváme i v rámci Evropského roku, který nám přinesl mnohé po naučení. Budeme chtít mít tedy holistický průřezový eh, přístup a eh, mít participativnější eh, účast. Neměli bychom ztrácet ze zřetele řízení a kontrolu, protože Eh, to bylo součástí úspěchu tohoto eh, roku eh, Evropského kulturního dědictví a nemělo by se to ztratit. Děkuji pěkně. Chcete prosím odpovědět přímo? Ano, já úplně souhlasím s významem mainstreamováním kultury. Mainstreamování kultury v holistickém smyslu ve všech politických oblastech, protože to, co vidíme teď například u jiných programů, je, že tu jsou určitá odvětví, která jsou vybrána, a nebo že to je nějaká dimenze, třeba bezisková nebo tak, je zapotřebí eh, chápat kulturu holisticky jako jedno velké odvětví. Takže to strategické mainstreamování je pro nás jednou z hlavních věcí pro budoucí agendu, to nepochybně. Ja, vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel. Děkuji pěkně. Paní Trüppel, já bych se ráda vrátila k té otázce zlepšování zhromažďování údajů a rovnováze mezi soukromým sektorem. Tady hovořím o těch amerických technologických gigantech a na druhé straně je tady nedostatek v této oblasti v Evropě. Já jsem eh, spustila soukromý projekt pro příští období, který se jmenuje Digital Europe, platforma pro digitální Evropu. My jsme za posledních deset let eh, neuspěli a eh, nyní se opětovně hovoří o tom, že bychom to předávali těm soukromým monopolům které je velice obtížné kontrolovat a nějak je ovlivňovat. Proto bych se ráda zeptala, jestli probíhá ve vašem okolí nějaké jednání o tom, že by se vytvořila evropská digitální platforma, kde by byly standardy pro obsah, otázky licence by tam byly řešeny a e, byl by tam nabízen obsah pro občany. Co si o tom myslíte? Ano, děkuji. Paní Perez? Eh, myslím si, že tato otázka padla ve správný okamžik. V Temešoáře v Rumunsku v říjnu se budeme věnovat eh, na konferenci přesně těmto tématům, digitálnímu sektoru. A jedna z věcí, kterou registrujeme, je to, že tady existují společenství digitální kultury, ale nejsou propojeny. Chybí nám tedy ten určitý objem a samozřejmě to bude jedna z otázek, které budou eh, projednávány na naší konferenci. Děkuji pěkně. Paní Šajdrová, maximálně dvě minuty, prosím. Mnohokrát já se omlouvám, že jsem tu nebyla celou dobu, protože jsem byla na výboru pro zaměstnanost. Chci vám poděkovat za vaše prezentace. A, a Čekala jsem možná eh, z vaší poslední prezentace něco konkrétnějšího, trochu konkrétnějšího ohledně evropské politiky eh, pro kulturu. Například bych ráda věděla, jaký je váš názor eh, s konkrétní zkušeností. Například na evropské úrovni máme velice zajímavé, úžasné věci, například eh, různé ceny, například hlavní město, Evropské hlavní město kultury, to je velice oceňováno. A potom to jsou různé monumenty, které byly oceněny etiketou Heritage. To je takový řetězec, eh, který Eh, zhodnocuje monumenty, zabývá se eh, rekonstrukcemi a tak dále. A tyto monumenty, tyto památky eh, budou nadále prezentovány v určité síti ve společné práci. A pokud o to požádají, Evropská podpora na úrovni programu eh, Creative Europe eh, zde není. Takže se, eh, si myslím, že bohužel takto ztrácíme efektivitu, energii a tak dále. Myslím, že je zapotřebí využít všechno to, co už existuje na celoevropské úrovni, abychom podpořili takové věci, které jsou příkladem dobré práce v oblasti kultury, ať už na místní, regionální či evropské úrovni. Děkuji pěkně. Paní Perez? Jsou tady dva rozměry. Každopádně děkuji za otázku. Jedna věc se týká cen. A upřímně řečeno, obecně platí, že v odvětví kultury to není považováno za užitečné. Evropský kapitál, <laughs> město kultury, to je úplně na druhé straně spektra. Tam se jsou vědomi toho významu spolupráce v oblasti kultury na eh, lokální úrovni. Další věc souvisí s víceúrovním řízením. To nabývá na významu. A možná tady ne, neděláme moc. Eh, abychom propojili všechny tyto úrovně. Samozřejmě se budeme snažit eh, více působit tímto směrem, poněvadž to je jediný způsob, díky tomu, jak máme omezené zdroje, jak eh, z tohoto evropského kulturního prostoru vytěžit co nejvíce. Pokud jde o jeden konkrétní aspekt, tedy řízení, v souvislosti s eh, dědictvím, tak jedním z nejvíce úspěšných rozměrů tohoto evropského kulturního dědictví eh, eh, bylo to, že se tady toho účastnila řada zúčastněných subjektů. A eh, uvidíme, jak nám půjde pokračovat ve stejném duchu i v rámci příštího víceletého finančního rámce. Samozřejmě se to vyžádá spolupráce s členskými státy, Evropským parlamentem. Je potřeba inkluzivního přístupu. Děkuji mnohokrát. Prosím. Pokud by to šlo stručně, dovolte, abych doplnil něco k tématu řízení a partnerství. Dle mého názoru platí to, že pokud chcete začlenit kulturu toho hlavního proudu, přivést ji z toho okraje, tak je k tomu zapotřebí angažovanosti všech eh, zúčastněných subjektů v tomto kulturním ekosystému, což ne, zahrnuje pouze ty různé komponenty kulturní produkce a distribuce, ale eh, je to celá, celý ten biznis, občanská společnost, nadace a místní orgány ve všech zemích. A myslím si, že toto by bylo možné v té agendě ještě více rozvinout pokud by se podporovala místní a regionální partnerství. A pokud se uh, bude zjišťovat, jaké jsou faktory úspěchu, co funguje a co ne, tak by to mohlo představovat skvělý příspěvek k evropské politice uh, k této širší koalici. A to všude. To je, myslím, opravdová záruka pro uh, budoucnost kultury, která jde nad rámec eh, veřejné politiky. Musíme vzít v úvahu také vztah eh, s nadacemi. V řadě zemí v Itálii, Portugalsku, Německu, všude je řada nadací, které za několik posledních let eh, rozpracovaly velice zajímavé programy které jsou opravdu novátorské. Je tam program Tandem a tak dále. Jsou to celoevropské programy, které eh, obsahují malé pilotní projekty a já si myslím, že by bylo vhodné zapojit a zeptat se jich, co se jim osvědčilo a snažit se je zapojit do nějakých eh, takových eh, průkopnických projektů. Děkuji. Děkuji i za tuto poznámku a za odkaz na nadace. My jsme se podívali do jedné z nadací v Portugalsku a hovořili jsme o projektech eh, i evropského charakteru i eh, v, s ohledem na výměnu umělců. Mnohé jsme se dozvěděli a myslím si, že by to eh, mohl být dobrý příklad pro další prvky té evropské kulturní agendy. Čili Děkuji. Jsem velice ráda, že jste zde. Já jsem eh, členkou CAE. Můžete být eh, členem nebo členkou. Eh, navštěvuji konference CAE jakožto členka, ne jakožto poletečka. Je to určitý závazek, který musíme učinit pro, tento, pro toto odvětví. Já si myslím, že CAE velice dobře chápe eh, ten celostní eh, charakter kultury. Kultura zasahuje do mnoha oblastí života, to je nám jasné. Počíš spočívá v tom, že pokud eh, budeme uvažovat v takových omezených dimenzích i na úrovni komise, tak to nepřinese výsledky. Víme, že kulturní diplomacie se žádá úsilí. A já ráda bych se zeptala, co si myslíte, že bychom měli eh, udělat pro to, abychom to všechno dali dohromady. Eh, samozřejmě eh, chceme, aby kultura byla jedním z cílů udržitelného rozvoje. V této agendě vítám odkaz na STEAM, Netýkalo se to pouze toho, že by se prováděla věda. My jsme do toho ty lidi a děti zapojili aktivně. Ale kde je potřeba svést ten další boj eh, v tom úsilí, na jehož konci má být to, aby i ostatní eh, ta politická oddělení chápala význam kultury. Děkuji. Eh, jsme velice rádi, že jste naší členkou. Ano, je to výsost důležitá otázka. Musíme dále budovat synergie v rámci vzdělávání a kultury. Pokroku dosahujeme, ale je tady trošku nedostatek správných politik. Někdy je STEAM, někde je STEM, někdy v závěrech rady je e, STEAM s tím písmenem E v závorce, takže je potřeba tady k tomu přistupovat nějakým soudržným způsobem. Pokud je o ostatní oblasti politiky, tak e, zde bych vypíchla dva. Dvě. Jednak je to politika soudržnosti. Víte, že v rámci programu RDF e se uvažovalo o za, začlenění kultury. Byl to jeden z cílů, ale nakonec to nedopadlo, což považujeme za chybu. Ale stále máme možnost eh, sem zakomponovat i konkrétní kulturní cíle, kam patří kulturní dědictví, ale další věci. A dalším rozměrem je výzkum a inovace. A program Horizont Evropa. Tam už se ta úloha kultury začíná eh, uznávat, ale ehm, je potřeba vzít v úvahu ne takto. Eh, ten výzkum v oblasti umění je potřeba dát naroveň výzkumové vědě. Pokud se podíváme na digitální hospodářství, eh, které vlastně je dítětem eh, opravdových inženýrů, tak eh, je potřeba se uvědomit, že i v oblasti kultury je potřeba ně, něčeho podobného. Takže toto jsou dvě oblasti, na které bych zaměřila naše úsilí. Děkuji mnohokrát. Nyní bych závěrem dala ještě slovo panu Sampierovi z komise. Prosím, máte tři minuty.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 pozornost, kterou věnujete našemu dokumentu. Já jsem byl velmi překvapen mírou podrobností eh, z našeho dokumentu, kterou jste tady eh, zmiňovali. Ano, to je agenda, která eh, vyplývá z několika faktů a to, že občané mají velkou důvěru v roli a moc kultury vytvářet pocit sounáležitosti a také to, že tady vlastně před sebou máme takové otevřené čisté pole. A toto je agenda o schopnosti jednotlivců. To není o inovaci, ale o inovátorech. Jde o správné podmínky pro to, aby Evropa zůstala kontinentem kreativity a proto Ehm, jsme také vybrali do toho našeho textu to, co jsme vybrali. Plně si uvědomujeme, že mobilita by mohla být součástí ekonomie, protože Eh, mobilita má ekonomické důsledky eh, a eh, vzdělávání je také sociálním cílem, ale když to pečlivě pročtete, tak uvidíte, že my navrhujeme tady podchytit roli tvorby, kreativity v ekonomice, protože my chceme být takovým kontinentem a to může být velmi dobré výsledky, pokud jde o vědy obecně, o kreativitu, umění a tak dále. A tady mm, jde o širší pojetí ekonomiky, to nejsou pouze čísla, růst a tak dále. Jsem velmi eh, vděčný mm, za tu bohatost dobrých nápadů a myslím si, že integrovaný přístup ke kulturnímu dědictví a participativní eh, řízení, to jsou ty hlavní rysy toho, co my navrhujeme v rámci kulturních eh, politik v návrhu třeba toho Evropského roku kultury a um, je to jádro toho, co my tady vůbec děláme. A je to také jádro toho akčního plánu, kterého se držíme. E, konzistentnost mezi externími a interními politikami, ano, to je pro nás důležité, to je fakt. A v našem e, sdělení před dvěmi lety jsme to vyzdvihli a stejnou metodu uh, fakticky navrhujeme ve vztazích s našimi partnerskými zeměmi a i uvnitř Evropy mezi zeměmi. E, kultura je v kompetenci členských států, takže tato agenda je návrhem pro členské státy, aby se společně pustili do některých konkrétních akcí. Proto navrhujeme e, ty tři témata e, toho příspěvku kultury k externím vztahům, k ekonomice a tak dále. Ehm, Tady ehm, by potom bylo snaží nalézt prostor pro kulturu v těch programech, které nabízíme. Je potom lepší diskutovat s partnery na různých ministerstvech, když dokážete vypíchnout, co můžeme nabídnout my. A agenda pro produkci kvalitního umění v Evropě eh, nikdy nebude mít v, na komisi stejnou podporu jako jiné věci. No by to samozřejmě mohlo až narušit tu subsidiaritu, i když to je na jiných, aby eh, toto zhodnotili. Děkujeme vás, vám za některé věci, na které jste se soustředili, třeba ta mobilita, no s tím souhlasíme a my budeme i nadále spolupracovat s občanskou společností. Děkuji. Když je možné nabídnout eh, peníze, tak je ta atmosféra eh, v diskuzi vždy vylepšena a to platí i eh, v této oblasti. Chci se zeptat pana gramatika se závěrem, jestli se chce vyjádřit. Dvě minutky, že byste dostal. Já si myslím, že tyto prezentace byly velmi zajímavé. Paní předsedkyně, chtěl bych eh, tedy eh, řečníky pochválit, protože oni zmínili nové rozměry evropské kultury. Velmi to na mě zapůsobilo. Dovolte jednu jedinou připomínku. To, co tady zaznělo z úst různých eh, řečníků, poukazuje na to, že tady nejde pouze o užitečnost kultury, i když toto velmi často charakterizuje současné evropské vzdělávání. Evropské vzdělávání nebo vzdělávání ve světě vlastně neutváří osobnosti, které by byly zvědavé, které by e, se dynamicky rozvíjely e, tímto směrem. Spíše jsou mladí lidé nasměrováni na to, co je užitečné, tedy na různé vědy praktické, a nebo e, těmi směry, kde je největší šance Eh, dobrého výdělku. A já si myslím, že vzdělávání velmi ovlivňuje kulturní situaci současnosti. Jsou tady eh, tyto fenomény a je otázka, jak eh, se toho zhostíme, co s tím uděláme. Děkuji. Děkuji. Slyšeli jste slova chvály, děkuji pěkně. Myslím, že se k těmto slovům můžeme všichni připojit. Děkuji za to, že jste z nás dnes dorazili. Myslím si, že tady zazněla řada důležitých um, impulzů a také námětu pro naši další práci, jak v oblasti kulturní agendy, ale vůbec uh, um, říci, že to souvisí s tím programem Kreativní Evropa, na kterém se také podílíme. Myslím si, že uh, v obou případech můžeme hovořit o možnosti dalšího zlepšení a slyšeli jsme od vás řadu podnětných myšlenek. Takže srdečně vám děkuji za to, že jste se dnes mezi nás vypravili a přeji vám šťastnou cestu domů, ať už je to kamkoliv. Děkuji. Mir bleibt jetzt nur noch. Mně nyní zbývá pouze sdělit vám, že naše příští zasedání jsou skutečně 3. září mezi 15. a 18. hodinou. Kromě toho vám přeji nádherný letní čas. Myslím, že si to všichni opravdu zasloužíme. Za posledních šest měsíců jsme tvrdě pracovali a příští eh, půl rok až do voleb do Europarlamentu eh, bude náročný, takže načerpejte sil, eh, travte svůj čas s lidmi, kteří jsou vám lízcí, Všem vám přeji eh, všechno nejlepší a to tež platí také pro naše tlumočnice a tlumočníky. Eh, I oni si zaslouží eh, teď trochu toho volna. Děkuji vám za vaši velice nápomocnou a skvělou práci a také vám přeji hezké léto. Takže srdečné díky a koordinátoři se sejdou i hned po této schůzi. Děkuji.